Vážení kolegové, pokračujeme tedy s odpolední schůzí. Přijaté texty ze včerejšího zasedání, ty jsou k dispozici. Jsou zde nějaké námitky? Žádné námitky nevidím. Zápis z jednání je přijat. Než se pustíme do našeho prvního bodu rád bych vám s potěšením sdělil že v